Good afternoon. Eh. Dobré odpoledne. Eh, vítám vás na společné schůzi s výborem eh, TRAN. A nyní bych chtěla přivítat členy obou parlamentních výborů, TRAN a IMCO, jak už jsem řekla, jedná se o společnou schůzi výboru TRAN a IMCO eh, podle článku 55 eh, eh, našeho řádu a budeme mít zvláštní návrh pořadu jednání pro budoucí schůzi. A tato schůze bude vždy za, za vždycky budeme tomu spolu předsedat. A já bych chtěla požádat eh, mého spolupředsedu, aby úvodem eh, pohovořil a potom přistoupíme už k samotnému tématu. Budu hovořit francouzsky velice stručně. Dobrý den. Takže, jak právě bylo řečeno, je to společná schůze IMCO-TRAN, poté co výbor IMKO chtěl, vyjádřil přání, tedy intervenovat, takže podle pravidla 55. Takže je to společná práce obou výborů, konkrétně ve formátu, ve kterém pracujeme, tak to bude konstantní formát při této agendě. Tedy společné dva, společně oba výbory. To je agenda, která má za sebou takový zvláštní osud, poněvadž samozřejmě došlo k jejímu rozdělení, e, také i takový malý manévr tam proběhl ze strany komise. To bylo takové neobvyklé, takže máme jenom hodinu, takže proto navrhuji paní spolupředsedkyni, která je zároveň spolu s pravodajkou, aby si vzala slovo nejprve jako spravodajka za výbor IMKO. Milí Milá kolegyně, máte slovo. Děkuji. Rapporteur eh, voor het dossier, dus eh, dan heb ik de gewoonte om in mijn eigen taal in het eh, Nederlands te spreken. Uh... Já budu hovořit uh, nizozemsky. V Evropském parlamentu máme velké obavy Eh, kvůli tomu, jakým způsobem přistupuje Evropská komise tady k této zprávě. Eh, neslyšíte anglický kanál? Opakuji tedy, že v Evropském parlamentu máme obavy ohledně toho, jakým způsobem Evropská komise přistupuje k této zprávě. Kolegové z Rady nám eh, řekli, že tento návrh nebyl přijat zrovna nadšením ze strany členských států. Jsme si toho vědomi. Evropská komise eh, nechce stáhnout tento návrh, ale chce vytvořit eh, fórum, aby zástupci členských států eh, mohli si vyslechnout jednotlivé argumenty. Toto už bylo rozhodnuto předtím, než se parlament mohl pustit do práce, ale my jsme konec konců spoluzákonodárci. Proto bych chtěla požádat komisi o více informací, tak abyste mohli zareagovat na kritiku ze strany Rady. Které části textu chcete změnit, v čem vidíte úlohu Evropského parlamentu, protože zatím to vypadá, že nás spíše obcházíte a myslím si, že bychom měli zrevidovat eh, některé eh, body, které nejsou tak důležité a ty důležité věci, tak eh, s těmi by se hýbat nemělo. A proto se ptám, kde budou ty hlavní rozdíly. A zároveň se ptám, zdali se může provést posouzení dopadu. což si myslím, že je velmi důležité, aby se legislativa zlepšila a posouzení dopadu zde sehrává velmi důležitou úlohu. Také bych chtěla vidět zdali se prostudovala možnost stáhnout návrh a vytvořit možná návrh nový, kde by bylo posouzení dopadu. Také bych si chtěla vyjádřit k samotnému obsahu. Já to chápu tak, že eh, koncepce harmonizovaného systému, pokud jde o technické normy, pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví eh, před eh, protiprávními činy, takže to bude mít určitý dopad na vnitřní trh, ale pokud eh, budeme tady se snažit o nějaké úpravy, tak to musí mít přidanou hodnotu. A když navíc členské státy to nepodporují, tak my se ptáme, zdali se návrh komise ubírá tedy správným směrem. Zároveň si říci, že jsme odvedli přípravnou práci, abychom zjistili, eh, jaká potřeba harmonizace existuje v členských státech na základě eh, norem eh, Evropské konference pro civilní letectví. Takže komise, proč potřebujeme nový systém? To jsou zatím moje první připomínky jakožto zpravodajka. A nyní dávám slovo panu zpravodajovi eh, Setran. Nemím, nemám tady jméno. Kdo je tím zpravodajem? Eh, pan de Grandes. No, takže za výbor TRAN náš spoluzpravodaj. Muchas gracias, presidente. Děkuji, eh, pane předsedo, paní předsedkyně a pane spoluspravode. Já si myslím, že to je výborný nápad, abychom dnes mohli na společné schůzi diskutovat eh, výbor TRAN a výbor IMKO, a abychom konečně se pustili do práce, je-li to možné, eh, protože to, co se děje, je opravdu skandální. Po veškerém tom čase, který jsme ztratili, plném nejistot, a to je ta nejškodlivější věc, eh, která se může dít eh, v takovýchto eh, systémech pro letectví a bezpečnost. Konečně řešíme tuto otázku, tak s takovou pečlivostí, kterou si zaslouží. Co se týče certifikačního systému Unie pro deteční zařízení pro zajištění ochrany letectví, byl v určitém vzduchoprázdnu politickém. Těžko se to vysvětlovalo. Pro mě bylo velmi komplikované vysvětlit prostě co se s tím děje. Já jsem ve své době byl zpravodajem eh, pro skenery bezpečnostní a zde v parlamentu probíhala eh, dlouhá rozprava a došli jsme k závěrům, ale nechali jsme tomu veškerou volnost, aby členské státy se rozhodly. Ale teď, když už je to na bedrech členských států, aby se rozhodli, aby zajistili bezpečnost, že bezpečnost už začíná být základním právem a dokonce bych řekl, že občané žádají více o bezpečnost než o svobodu, to základní právo z těch smutných důvodů, které všichni znáte. Takže tady to, ta, že to je sparalizované, to se obtížně vysvětluje. Potom, co byla v září představena zpráva v radě, tak parlament nebyl nikdy zahrnut do žádných dialogů. To je nevysvětlitelné a to je vlastně skoro urážející. To parlament nemůže tolerovat. Můžou existovat nějaké důvody, protože se to odložilo, nebo kontinuální dialog, že členské státy e, to ne, nepřiznávají. Ano, je to tak, ale parlament musí být průběžně informován. A to je zcela e, zásadní, pokud jde o respekt naší instituce. A tomu tak nebylo. Na druhé straně chci říct, že paní Gowers, která byla vedoucí eh, oddělení z DG Home, tak byla tak laskavá, že se se mnou sešla, jakožto se zpravodajem, a já jí děkuji za informace. Jsou to první informace, které jsem dostal. A určitě za to děkuji, eh, protože už to začínalo být opravdu velmi potřebné. My jsme dokonce položili dotaz komisi, aby nám eh, podala vysvětlení. Na té schůzi jsme hovořili o těch překážkách této zprávy od začátku a ohledně těch eh, eh, problémů, které se zaly eh, být spíše psychologické povahy než zásadní povahy. Já myslím, že jsou tady ještě jiné problémy. Podle mého názoru to je sobectví ze strany členských států, že se neinvestuje do bezpečnosti a dokonce samotná letiště, která tam chtějí mít radši obchody a supermarkety. A to je podle mě také skandální. Vzhledem k té situaci, ve které jsme také členské státy si myslí, že tento návrh komise by mohl ohrozit pravomoci Ehm, ehm, eh, Evropské konference civilního letectví a proto některé členské státy měly za to, že tento eh, návrh se dotýkal toho, co je v nařízení 300 lomeno 2008 o bezpečnosti. Eh, tady všechny tyto otázky musí komise a rada vysvětlit. V článku 4 to také není jasné, protože tam se zabraňuje členským státům, aby přijala, přijali dodatečné bezpečnostní opatření. To jsou některé z příkladů, proč je rada proti tomuto návrhu a proč eh, mm, tady eh, zdůvodňuje, eh, tímto zdůvodňuje tady to, tu paralýzu. Já osobně, a hovořím osobně, jakožto zpravodaj, já si myslím, že tento návrh má přidanou hodnotu pro členské státy, protože bezpečnostní kontroly musí mít certifikát a určité standardy, podle mého názoru, a víc než jindy v těch tento moment, kdy existuje nejistota, musíme stanovit cíle, abychom zaručili bezpečnost tisíců evropských pasažérů, eh, kteří eh, cestují přes eh, naše letiště a v rámci tohoto společného evropského nebe. Z obchodního hlediska to je jen pozitivní. Pro evropský průmysl pořád se kritizuje americký prezident Trump, ale v Americe mají technologii a tady existuje riziko, že zůstaneme pozadu a že nebudeme konkurenčně schopni tady v této oblasti budoucnosti. Eh, myšlenka textu je proto z mého pohledu zásadní. Je důležité, aby tento evropský eh, certifikát existoval, protože bezpečnost letectví musí být prioritou. A závěrem, paní předsedkyně, dnes bych eh, žádal radu, aby nekladla překážky jednání a aby vysvětlila, proč zablokovala toto jednání a proč nechtějí dát žádné výsledky. A proto si myslím, že žádám komisi, aby velmi pečlivě a obezřetně tento text, který představili v září a který se zdá, že není dostatečně podrobný a že se zdá, že nesplňuje očekávání, pokud je o definice či působnost. Já si myslím, že zástupci eh, komise musí eh, zareagovat. Co chce komise? Eh, prostě aby tady byli jenom, abychom tady měli jenom takovou schůzi, oba výbory, abychom tady prostě hovořili, jako kdyby to eh, byl eh, nějaký doktorát. Ne. Já žádám, aby komise vzhledem k této situaci, aby stáhla tento návrh. Prostě za to se nemusíte stydět. Máme mnoho precedentů. Něco se prostě stáhne a potom se zavážete, že předložíte další návrh na základě liní, které se stanovily v rámci dialogu s radou. To by bylo seriózní prostě stáhnout návrh a potom eh, v brzké době předložit další návrh. Protože tady, jestliže budeme pouze diskutovat o něčem, kde neexistuje žádný konsenzus a kde komise eh, vlastně má svázané ruce a nohy, no tak to nikam nevede. To je k ničemu. Eh, pokud se eh, prověřilo v případě spolurozhodování, že ráda o něco žádá a není konzesus, no tak se stáhněte a přijděte s nějakým novým návrhem, abychom mohli seriózně pracovat a abychom opravdu dospěli ke konci tohoto projektu, který považuji za velmi důležitý. To je všechno, pane předsedo a vše, paní předsedkyně, děkuji. No, než opět dám slovo paní spolupředsedající, tak dovolte dvě poznámky, abych zdůraznil to, co řekli oba spoluspravodajové. Máme zde takový problém formy, formální problém, ale velice vážný, mm, jak i připomněl pan Den Grandes Pascal, pokud jde o tu legislativní formu, tak teď je to situace, která je v podstatě neslíchaná, protože nevíme, zdali e, oba výbory a zpravodajové pracují skutečně na textu, který byl předložen, nebo zdali komise předloží ještě něco navíc a za jakých podmínek, který budeme na tom potom pracovat. A to je zcela nová věc. A možná, že to nám bude vysvětleno. A druhá moje poznámka je, že mm, zde to je relativně naléhavé, poněvadž Evropská unie eh, přijímá nařízení, které umožní eh, eh, mm, přijmout něco, co může být strategicky problematické. Třeba mm, teď je to, teď Teď je to třeba eh, mm, to jednání se Spojenými státy a je těžké jednat se Spojenými státy o bezpečnostních opatřeních, když v podstatě teď neexistuje žádná kontrola, obecná kontrola, žádná certifikace těch systémů bezpečnosti státu. A vidíme, tady je velká potíž, protože ta globální dohoda EU, USA, která teď existuje, tak bude asi ohrožena problémy s bezpečností a skutečně my budeme mít veliký problém teď diskutovat s nimi o bezpečnostních opatření, tedy se Spojenými státy a třeba příště s dalšími zeměmi či jejich eh, uskupeními. Stávající situace, pokud jde o bez, konkrétní diskuze o bezpečnosti, třeba ta otázka eh, zákazu některých přístrojů a podobně, takže to je zcela, to zapadá do dnešní diskuze. A teď, paní spolupředsedající, máte slovo. Děkuji. Ano, já bych ráda, no, tady máme spoustu otázek na komisi, tedy my jako oba spoluspravodajové, takže bych dala slovo komisi nyní, aby komise nám e, podala první odpovědi. A chci dát slovo paní Abalakalko a máme omezený čas, tak prosím, eh, pokuste se dodržet 10 minut. Děkuji. So commission, please. Takže komise, prosím. Uh, thank you. Děkuji. Za prvé chci poděkovat za příležitost, že jste mě pozvali na společné zasedání. Děkuji za pozvání výboru TRAN a IMCO a děkuji s obou zpravodajům za mm, práci paní Bouskurt a panu de Grandes. Ano, já jsem zvažovala, zdali nejprve se zaměřím na obsah nebo na formu, na stav vyjednávání. Začnu tím obsahem nejprve. A chtěla bych připomenout cíl tohoto návrhu. Některé body již jsme tady slyšeli ze strany zpravodajů, zpravodaje Luise de Grandes Pascal. A cílem toho návrhu, a tady chci, aby to vyznělo strukturovaně, zajistit volný pohyb zařízení, screeningového zařízení pro civilní letectví na vnitřním trhu a prosadit konkurenceschopnost našeho průmyslu na mezinárodních trzích a zharmonizovat úroveň bezpečnosti na letištích v Evropě. Takže otázka. Nařízení z roku 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a jeho bezpečnosti, tak zavádí technické specifikace a požadavky na výkonnost eh, pro tento typ vybavení, které se používá na našich letištích. Takže standardy, normy máme, požadavky na výkonnost tohoto screeningového zařízení také, těchto detektorů, ale tato legislativa nemá, není mm, mm, systém mm, certifikace, tedy testování povinného, aby se zajistilo, že skutečně ty normy budou letiště splňovat ve skutečnosti v praxi. Takže ty klíčové návrhy, návrhy jsou vytvořit Eh, eh, právně závazný systém certifikace pro tento typ vybavení zařízení, a, a které eh, se bude používat v EU na základě vzájemného uznávání mezi členskými státy, protože zatím to neexistuje. Za druhé, používání společné testovací metodika a společné metody certifikace tohoto zařízení vybavení, což neexistuje nyní opět. A tedy v v závazné podobě. A za třetí, eh, designované, jmenované orgány musí v členských státech eh, eh, ručit za to, že to zařízení bude v souladu podle norem výkonnosti a ty orgány budou vydávat certifikáty, budou homologovat to zařízení. A poslední bod toho kruhu je povinnost výrobců, když budou uvádět na trh tento typ přístrojů, že budou kde k tomu, budou k tomu dodávat certifikát souladu, aby bylo jasné, že je to zařízení homologováno v EU. Zde tedy navrhovaný systém eh, Eh, je, se opírá o eh, proces vyhodna, hodnocení, eh, hodnocení, vyhodnocování souladu tohoto zařízení podle stávajících požadavků na evropské úrovni, takže zde mm, se zavádí společná testovací metodika i systém, který je sice veřejný, existuje, ale není právně závazný. Tudíž návrh eh, kombinuje tento stávající systém s procesem akreditace a to budou používat i laboratoře, tedy ty testovací ústavy, úřady a podobně. K dnešnímu datu, abych to schrnula, neexistuje žádný právní závazek pro výrobce být v souladu eh, s tím společným procesem hodnocení, který existuje. Ty certifikační metody se také hodně liší mezi členskými státy. To zařízení, které je certifikováno v jednom členském státě, může být, je, nebo je, je garantováno, že bude prodáváno pouze v tom členském státě. Takže je, pokud eh, chce ten výrobce prodávat to zařízení v několika zemích, tak musí si ho nechat orcertifikovat několikrát. Takže ten seznam ECAC, takzvaný, e, ten chceme, aby byl právně závazný a aby se dostal na evropskou úroveň, to znamená, že bude stačit jeden evropský certifikát. Potom dočené subjekty poukazují na to, že teď, když to bude právně závazné, tak to znamená, že veškerá výběrová řízení, tendry na zařízení používané na letištích, tak si budou vyžadovat eh, homologaci EU. Zatím to nemá tak. Zatím existují rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o to, co požadují v těch tendrech. A mm, když se, mm, když se, když se letiště hodlá koupit to zařízení, tak zatím tam existují e, rozdílné přístupy těm výběrovým řízením. Takže to může být problém s bezpečností. Dále, zpravodajové i předseda, předsedkyně eh, zdůraznili, že v podstatě to je propojeno s tou mezinárodní eh, diskuzí o bezpečnosti na letištích. To bude určitě pozitivní aspekt pro tato mezinárodní vyjednávání, protože zlepší bezpečnost cestujících. je to především relevantní pro účely jednání s s eh, Spojenými státy, kde se jedná teď o elektronické zařízení a v podstatě to bude i další dobrý nástroj pro zvýšení budoucnosti, pro zvýšení důvěryhodnosti v očích našich mezinárodních partnerů, protože eh, tak ukážeme, že jsme, mm, eh, že máme špičkové vybavení, abychom zjistili, detekovali výbušniny v zavazadlech a podobně. Nyní samozřejmě průmysl zástupce, zástupci průmyslu to velice podporují s tím, že systém ECAC, který teď máme, to je ten společná testovací metodika, tak ta funguje dobře. Hodně se zlepšila, funguje dobře, ale neexistuje jeden evropský certifikát. To je problém pro, pro, pro možnost uvádění na trh tohoto zařízení na mezinárodních trzích a je to problematické ve světle konkurence z USA, jak i nedávno nám řekla Evropská organizace pro bezpečnost, což je hlavní asociace průmyslu v oblasti bezpečnosti a také IATA, IATA a Evropská eh, asociace hm, hm, pro dopravu, tak také zdůraznili, jak eh, takový jeden certifikát, jednotný evropský certifikát je důležitý na mezinárodních trzích i pro screening nákladů karga. Hm, zde potřebujeme zvláštní zařízení pro screening karga. Ano, zde eh, eh, i mm, mezinárodní uznávání zařízení, které se zde používá, to je klíčové pro firmy, které nakládají s kargem. A mm, protože jinak musí skenovat a opětovně skenovat kargo, třeba když dovežou, dovezou do zboží do Spojených států a podobně. Eh, takže na to nás upozorňovali a také i ICAO o tom hovoří. To také je pro ně problém. A nyní, pokud jde o e, situaci, jaký je stav, já si beru na, já beru na vědomí obavy, které se týkají formy, procedury a zde e, chci hovořit pouze o faktech. Tento návrh, který byl přijat v září, tak e, poprvé byl předložen Eh, pracovní skupině v Radě 22. listopadu pouze jednou. Poté se eh, eh, nedostal na program žádné další instance. Ano, mm, tato agenda, i když je tak důležitá, tak jak to vypadá, jak si usnula. Musím konstatovat, usnula. A my si myslíme, že tento návrh skutečně nebyl zrovna vřele přijímán členskými státy, já bych to tak řekla, a ono to trvalo určitou dobu, než vůbec rada byla schopna pochopit, proč. Ano, protože zatím žádná předsednická země si nepřála eh, dát tento návrh na stůl, takže žádný dialog s radou, s příslušnými skupinami rady a vle, k čemu došlo, je, že jsme byli pozváni, tedy DG Holmes komise, abychom představili tento návrh eh, Evropské konferenci civilního letectví, tedy expertům v, v manažerské skupině CEP také jsme byli pozváni, tedy náš generální ředitel byl pozván, aby představil tento návrh eh, generálním ředitelům eh, civilního letectví. A potom jsme byli pozváni nedávno, před třemi týdny, abychom představili tento návrh eh, různým poradenským skupinám v oblasti civilního mm, letectví, bezpečnosti, tedy mezinárodní různé orgány, zástupci výrobců, to jsou experti z členských států, na všem jsme to všechno prezentovali. Takže takový je stav tohoto návrhu. My jsme eh, zkoumali ty nejvíce dotčené státy, a to je normální, to je normální postup, a zjistili jsme, my jsme tedy začali jednat eh, se čtyřmi či pěti z těchto států bilaterálně a pokusili jsme se vůbec pochopit, s čím mají problém. Jak již zde zasnělo, ty, tyto státy e, mají obavy, ale e, my jsme chtěli vědět, proč. Takže jedna z obav, která zaznívala, je, to, eh, že údajně komise navízí nový systém, který bude duplikací EKG 1 a že ten systém testovací EKG 1 se jim líbí, stačí. A především pět států bylo velice kritických vůči tomuto. A zdá se, že členské státy eh, podporují eh, evropskou certifikaci a že by měla být vytvořena. To s tím souhlasí. Dále velká obava odůvodněná hodně, ale jasně dala by se snadno rozptýlit, že ten návrh údajně zabrání členským státům aplikovat striktnější opatření eh, podle eh, nařízení 3300 eh, z roku 2008. Ne, skutečně toto se nedotkne účinnosti tohoto nařízení 300 2008 a členské státy budou mít možnost přijímat striktnější opatření. Dále, není to jasné kvůli dvou problémům. Za prvé, fakt, že neexistuje žádná explicitní pojistka bez toho, aniž by bylo dotčeno to a to, to se tam údajně neuvádí. To je pro ně důležité. Za druhé, jak zde zaznělo, jak řekl pan Pascal Vegrandes, ten fakt, že článek 4 je tam, tak článek 4 ten říká, členské státy nemohou vnutit eh, další požadavky, které se týkají certifikovaného zařízení. Tyto doplň, požadavky navíc, to není to tež jako striktnější opatření. To znamená, že to by byly požadavky spojené s certifikačním řízením a ne s požadavky na výkonnost zařízení. Takže já bych ráda, abyste to... Prosím vás, teď už eh, to přivěte k závěru. Takže my si myslíme, že v diskusi se zákonodárcem budeme schopni identifikovat, zda taková ustanovení jsou užitečná nebo ne. Potom tam byl článek 10, eh, který vedl k představě, že členství v EKAKu se zde navrhuje. Ne, to není tak. Potom obavy týkající se potřeby mm, eh, jmenovat eh, ten E, sou, e, orgán a že to bude znamenat e, další administrativu navíc a především je ta obava, že údajně tento návrh údajně přehlíží bezpečnostní důvody. Ano, stávající situace je taková, že komise nyní se snaží začít jednat s těmi, jednat se e, i s parlamentem. My se setkáváme tedy s kolegy z příslušných výboru zde a e, vítáme i tuto možnost dnes zde. Snažíme se také začít jednat s radou a s estonským předsednictvím, mm, a abychom mm, pracovali více na této agendě, také i e, rada e, si také přeje samozřejmě, aby ten návrh byl vyvážený a vyplně zastupoval zájmy všech. Děkuji. Tak jak to obvykle děláme, když se jedná o první e, návrh, tak e, v rámci dvou výborů, tak nyní dáme slovo stínovým zpravodajům a členům e, i toho druhého výboru, aby mohli položit dotazy komisi. Nejdříve Carlos Coelho. Ne, vy se nebudete ptát. Maria Grappini. Jako, jako zpravodajka za socialisty. Domnul, eh, domnul. Eh, děkuji vám. Eh, děkuji vám za slovo. Je dobré, aby si komise udělala celkový obrázek, protože tady nejde pouze jenom o zpravodaje. Dobře. Já doufám, že někdy dostaneme odpověď od komise. Eh, já bych chtěla říci za eh, frakci SAD, ale eh, my tedy jsme tady dva výbory a jedna moje kolegyně mě požádala, abych pohovořila jejím jménem za IMKO. Takže my tedy vidíme z toho kontextu, který máme. A ten fakt, že pokud se nepletu, tak to bylo tak, že komise eh, schválila Evropskou agendu pro bezpečnost, je to tak? A potom pan Juncker přišel eh, s myšlenkou, že my potřebujeme bezpečnost. Kontext tedy ukazuje, že eh, potřebujeme tedy k tomu nařízení. A asi tady je problém v komunikaci s komisí. A tady se ukazuje, že je tedy eh, zřejmý konflikt, ale je eh, důležité, a už to řekl pan eh, Rike, nesmíme ztrácet čas. Musíme vyjít z toho návrhu, který máme z pera komise a já myslím, eh, že my jsme schopni eh, nyní tento návrh zlepšit. Potom, co jsme si také eh, vyslechli ta vysvětlení, jedná se o vysvětlení ohledně formy a ohledně obsahu a také ty úkoly, které mají členské státy. Tento návrh se může zlepšit a když, by jsme to za, když bychom zase čekali na nový návrh od komise, tak bychom ztráceli čas. Um, Frakce SAD podporuje tu myšlenku, že bychom měli pracovat na tomto stávajícím návrhu a pan uh, zpravodaj uh, de Grandes eh, My bychom samozřejmě do toho měli být zapojeni do této práce a my jsme určitě sto něco udělat. Co je pro mě důležité? Za prvé, nesmíme zapomenout, že bezpečnost je důležitá pro všechny. Za druhé, Eh, co se týče eh, detekčních eh, zařízení pro zajištění ochrany, tak to je důležité pro ty firmy, které jsou na trhu. A musíme se také dívat do USA, pokud jde o certifikaci. Ale my musíme mít jednotný systém v rámci EU pro posuzování pro tu certifikaci a je důležité, aby třeba eh, nějaký jeden členský stát, aby mu nebylo zabraňováno v tom, aby činil více. 14 eh, eh, miliard eur, to je opravdu obrovský trh pro takováto detekční zařízení. Je důležité, abychom měli opravdu nějaký druh certifikátu. A já nevím, jestli komise může zareagovat. Já úplně nechápu. Máme ten článek 30 a tam vy navrhujete, tady se hovoří o tom, že kontroly zařízení po prověření a tak dále, takže na základě vnitrostátních požadavků, takže se potom mohou dále používat. a že tam bude určitá lhůta. Ale to povede k opravdu vysokým nákladům, pokud tam eh, budeme mít eh, tříletou lhůtu po tom, co toto nařízení vstoupí v platnost. A já si myslím, že zde bychom měli něco eh, doplnit, třeba bychom tam mohli doplnit nějaký odstavec. A možná bychom mohli být explicitnější, pokud jde o ty technické služby máme tam článek 8. E, A kromě toho si myslím, že bychom tam měli něco doplnit, e, nějaká ustanovení ohledně objektivity, taky v případě e, homologace zařízení, pokud jde o standardy. Takže nesmíme ztratit ze zřetele to, co je důležité, protože my všichni občané procházíme těmito bezpečnostními kontrolami a já nevím, jestli jsme třeba také chráněni, pokud je o záření. A v naší e, frakci přijdeme s mnoha dalšími návrhy, ale co je důležité, je říci, že my prostě neměli bychom začínat opět od začátku. Měli bychom pracovat na tom návrhu komise. Jde o jednání eh, s radou, ty eh, velké země to chtějí mít v rámci eh, státní zprávy a ty malé státy se do toho úplně nezapojí, ale já si myslím, že bychom měli mít nějaké nařízení, kde budou ty problémy vyřešeny, pokud jde o jednotný certifikační systém, ale také co se týče ochrany občanů. Tady jde o bezpečnost, ale také o zdraví. To je něco, co by se tam mělo přidat a eh, jedná se o další dodatečné eh, výdaje a to je potřeba zde zmínit. Děkuji. Merci, Děkuji, paní Kropiny. Vy jste hovořila za dva, ano, jestli tak mohu říci. No, vy jste také hovořila za paní Het. A já teď dám slovo paní Foster za EKR, která bude hovořit za pana Fandálena. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, náš stínový zpravodaj Petr Fandom tady není, ale já jsem zde jako zpravodajka ohledně bezpečnosti eh, letiště. Já se tím eh, zabývám velmi dlouho a já velmi úzce spolupracuji v této oblasti, kromě průmyslu. Co já bych chtěla zdůraznit? Bezpečnost a e, letecká bezpečnost je e, ústřední e, aktivitou Evropské konference pro civilní letectví. Tato konference byla založena před 60 lety a pokrývá 44 zemí je to organizace Bonifide, která eh, pracuje eh, úzce s Mezinárodní organizací pro eh, letectví ICAO a dělají opravdu úžasnou práci, protože to je její práce. Pokud pohovořím o letecké bezpečnosti, tak všechny ty příklady, a, ke kterým směřujeme, tak pochází od nich. A to je, s čím musíme být v souladu. A zde se vracím k návrhu komise. Za prvé, Eh, tady eh, se jedná o porušení protokolu subsidiarity, protokol číslo 2 v článku 6, eh, protože zde to je kompetence členského státu to neznamená, že komise nebo Evropská unie nemají aktivní eh, zájem, eh, tak že by nemohli přicházet s návrhy. Ale když se podíváme na eh, návrh komise, tak tady se nezdůrazňuje, neuznává, neuznávají, nehovoří o těch opatřeních, které potřebují členské státy, protože jsou třeba vysoce ohroženi kvůli terorismu. Eh, také co se týče eh, procesu eh, posuz, posuzování, tak tady ehm, je potřeba mít základ pro standardy. Třeba pracují s Austrálií, s Kanadou, s USA, s Izraelem. Tady se jedná o, o obrovské informace ze spravodajských služeb a to je všechno součástí této výměny. Členské státy musí být schopny Eh, tady eh, tyto eh, standardy, pokud jde o tady tato striktní kritéria. A podle mého názoru návrh komise, tam existuje riziko, že se odkryjí důvěrné informace, že se navíc zvýší administrativní zátěž a další náklady, což není potřeba. A já bych osobně navrhovala, aby status quo prostě zůstalo já neříkám, že se něco změní v budoucnosti, ale musím vám říci, já se zabývám průmyslem, který se zabývá bezpečností. Já eh, eh, čas, Eh, já eh, často se setkávám s lidmi, kteří se zabývají detekčními zařízeními a oni eh, se zabývají tou stávající situací. My nemáme podporu ze strany členských států a proto tady komise říká, že uvidíme, jak se k tomu postaví rada. Co se týče všech tady těchto bodů, jsou ještě i jiné a můžeme o nich hovořit někdy jindy. Já jsem ale přesvědčená, že toto by se mělo zdůraznit. Eh, pokud eh, komise chce přijít s něčím v budoucnosti, nejedná se o nějakou značku EU na tom zařízení, eh, protože ICAO provádí ty testy, protože komise je nedělá, takže tady není potřeba, aby se to nějak měnilo od té situaci, která existuje. Nedívejte se na regulaci, dívejte se na směrnici. Já bych vám, eh, kolegové, navrhla, abyste se na to podívali, protože členské státy eh, musí mít eh, pořád nějakou flexibilitu a stejně tak parlament. Takže já bych vám ponechala tady to věci k zamyšlení a pro mě je důležité mít také toto slyšení. Ale to, co jsme si zatím vyposlechli od komise, tak já si myslím, že zde dělají příliš mnoho. Tady v mnoha oblastech já Komise podporila, v této oblasti bohužel ne. Děkuji vám mnohokrát. A e, nyní paní Stinová zpravodajka za LD, paní Jusmenova. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane předsedo. E, podle Eurostatu za rok 2015, tak celkový počet cestujících, kteří používají leteckou dopravu každý rok v Evropě, je asi 218 tisíc tisíce osob cestují z důvodu tedy eh, provozních v jednom dni, což eh, znamená, že musíme nalézt vyvážené řešení, eh, protože zde jak si zatím tento trh civilního letectví je roztříštěný, pokud jde o mm, screeningy, tedy mm, podobně. Zde máme rozdílné standardy a rozdílné metodiky certifikace zařízení, bezpečnostního zařízení na letištích a takto eh, roztříštěnost jednotného trhu bude překonána tím, že umožníme prodej certifikovaného zařízení, které bude tedy certifikováno v jedné zemi, tak to bude stačit. A určitě komise tím sníží eh, překážky a náklady a to bude mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost výrobců z Evropy. V tomto kontextu mm, tak mám dvě otázky na komisi. První, podle eh, hm, Evropského hospodářského sociálního výboru, tak eh, certifikace, homologace ze strany jednoho evropského orgánu by bylo efektivnější, ale komise neplánuje vytvoření takového to orgánu. Proč? A druhá otázka, co udělat se subsidiaritou? Návrh přenáší částečně kompetence z národních států na komisi a ptám se, zda komise nám může dát konkrétní odpověď k tomu, jak eh, hodlá nalézt i společný postoj v Radě pro zavedení takovéhoto systému evropské certifikace pro Eh, screeningové zařízení, které se používá, ty detekční zařízení na letištích. no other... Eh, děkuji. Eh, vidím, že tady žádní stínoví zpravodajové už nejsou. Nikdo další se nezdá o slovo, nehlásí a já bych dala zpátky slovo komisi, aby zareagovala v tom krátkém časovém úseku, který máme vymezený. Eh, merci pour... Ano, děkuji za tyto otázky. Teď k článku 30. A ta nutnost eh, analýzy, která byla provedena v případě hodnocení dopadu, eh, nutnost tedy mít určité období, které bude dostatečně dlouhé, aby členské státy měly možnost se přizpůsobit otázka, která se zde klade. Tak, tu jsme si poznamenali a budeme se věnovat tomu, jak zlepšit tento odstavec článku 30, tak jak zde se navrhuje. A teď, co se týče aspektu safety, bezpečnost, to je problém, který se řeší v článku 9 a 17 návrhu, který se týká bezpečnosti a rizik eh, tohoto detekčního zařízení jakékoliv návrhy, a to především, jak zde jsme slyšeli, pokud jde o eh, radiologické eh, efekty, dopady a tak dále, takže tím samozřejmě komise se zabývá a bere na vědomí, tak aby bezpečnost eh, a jak si zdraví šli roku v ruce. Teď k těm bodům, které se týkají EKAKu. Podporujeme, aby EKAK Eh, se stal robustním systémem a mm, zatím se vyvíjí velice pozitivně a vede si výborně. Ehm, a samozřejmě v rámci svého mandátu je to společná testovací metodika. A jak jsem vysvětlila, tak eh, jak jsem vysvětlila v úvodu, tak není právně eh, závazný a byli jsme upozorněni na případy zařízení, které neprošlo testem EKAK, ale které stejně bylo použito na jednom letišti v EU, takže na to nás EKAK upozornil. Protože ta metoda není právně závazná, takže eh, nemusí to být jako, bráno jako předpoklad pro Eh, pořízení takového zařízení na letišti. A teď k těm striktnějším opatřením. Zde bych chtěla zúraznit nařízení 300 z roku 2008, které se zde vztahuje také, a to, to v žádném případě nemůže postihnout právo členského státu a i když to nebude právně nutné, eh, tak eh, já si myslím, že vše, ale co je nutné pro to, aby tyto normy byly jasné, tak musí v revidovaném textu figurovat. A teď je k tomu, mm, co říká Evropský hospodářský sociální výbor, takže ta varianta týkající se toho jednoho orgánu, který bychom měli, tedy evropského orgánu, tak to byla jedna z možností, která byla analyzována v hodnocení dopadu a byla to mm, odloženo, mm, protože to údajně není v souladu s, se zdroji, eh, s, mm, protože mm, komise má teď určitou takovou linii, názorovou linii, která se týká vytváření nových orgánů, agentur. My jsme si to zanalizovali, tuto alternativu a eh, tato alternativa byla odložena. Ale na druhé straně EKAK Mm, si vede výborně, takže to je nejefektivnější způsob podle nás. Tedy, eh, takže ten evropský certifikát by se aplikoval eh, navíc na to, co úspěšně dělá EKAK. A doufám, že jsem odpověděla na vaše otázky. Pokud máte další konkrétní otázky, tak rádi na ně zodpovíme písemně. A samozřejmě bych zopakovala ještě, že jsme střícní dispozici, abychom pomohli rádi parlamentu i vašemu, tedy vašim dvou výborům v vaší práci na tomto návrhu. Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, komise, za tyto informace. Já k tomu žádné další poznámky jako zpravodajka nemám, ale ráda dám slovo zpravodaj z výboru TRAN. Sí, muchas gracias, president. Děkuji vám, paní předsedkyně a spolu s pravodajkou. V dopravě už eh, pracujeme dlouho v rámci spolurozhodování a víme často, že často musíme eh, eh, zvrátit systém jednání, protože nemá systém jednat, když vidíme, že rada odmítá nějakou iniciativu a nemá smysl prostě pracovat zbytečně kvůli nějaké nostalgii. Prostě taková je realita. Někdy jsme se prostě museli vrátit po té naší cestě zpátky. Já eh, souhlasím s těmi kritérii, já to respektuji, to, co říká paní Grapiny. Dobře, pracujme na návrhu komise, my jako parlament. Ano, ale může to být zbytečná práce, protože komise sama přiznala a eh, velice objektivně, že prostě tady existuje vzduchoprázdno politické, kde prostě komise se vyjádří. Jakmile se vyjádří, tak eh, prostě rada nereaguje. A ta realita realita je taková. Samotná komise si eh, vzala, vzala v potaz, že spočívají problémy ohledně členských států. Ty obavy mohou být legitimní. Eh, například, jak o tom hovořila paní Foster, kterou velmi respektuji, kdy ona tady hovoří o subsidiaritě. Pan Coelho, který pracuje v otázce svobod, to ví. Eh, bezpečnost to je národní pravomoc, ale rovněž platí, že každodenně tady existují snahy zreformovat dodatečně tady tuto pravomoc, tak aby se pokryly ty potřeby, které nyní eh, vyvstaly ve světě, pokud je o bezpečnost. A v tomto souladu bych chtěl eh, citovat, že eh, předseda Juncker po atentátech v Bruselu 23. března řekl, že Evropa potřebuje bezpečnostní unii, aby mohla účinně bojovat proti teroristické hrozbě na základě Evropské agendy pro bezpečnost. 20. dubna Evropská komise předložila iniciativu, takže plní mandát, aby se tady tyto otázky vyřešily. A toto se může vyřešit dvěma způsoby. Buď eh, komise, která má tuto eh, výsadu, Eh, vzhledem této situaci stáhne eh, návrh a předloží návrh na základě eh, názoru komise něco, co by bylo více realizovatelné, anebo komise přijde s nějakým memorandem nebo adendem, kde nám ukáže na ty aspekty, které jsou nevyhnutelné, tak aby ten jejich samotný návrh mohl opravdu se prosadit. E, nemůžeme si tady e, představovat nějaké možné scénáře nebo jen tak mluvit na prázdno. Všechno ostatní já respektuji a dobře, ale já chci k vám být upřímní. My e, nikam se nedostaneme, pokud komise nebude akceptovat e, návrhy rady a pokud rada tomu nedá zelené světlo. Cílem je potřeba harmonizace. A chci říci, že jedna věc je pravomoc členských států v oblasti bezpečnosti, kdy se tady hovoří o subsidiarity, a druhá věc je zakázat harmonizaci, protože tady není zakázána harmonizace, ale zdá se, e, že nevyhnutelné z hlediska e, e, potřeby, kterou máme ve světě. Já si myslím, že pozice komise je prostě upřímná. Mm, Evropská parl- Evropský parlament, když tedy se nachází v takovéto situaci, no tak by prostě vařil vodu, vařil z vody. A jinak si myslím, že všechno, co ostatní říkají, já to respektuji. Já chápu, že eh, komise neodpoví na můj dotaz, eh, stáhnete nebo nestáhnete. Chtěla bych, aby komise si to prostě rozmyslela, aby se vyjádřila a eh, aby tedy vzala v potaz názory jednotlivých frakcí. Děkuji. Teď bych ráda dala slovo spolupředsedovi, aby celou věc uzavřel. Eh, Děkuji. Já bych závěrem, co bych chtěl říct k tomu, co jsme právě slyšeli. No, lze si myslet, že pokud jde o meritum věci, tak zde je to v našem zájmu mít tuto certifikaci pro, kvůli bezpečnosti, kvůli mm, průmyslu. Ale je tady problém, poněvadž tento návrh komise naráží na letargii v radě. Ano, souhlasíme v tom, že požádáme po komisi, a tedy aby přesně, jasně nám sdělila za prvé, že trvá na svém postoji, tak jak je to v, v adendu. Za prvé, že ta, tento návrh bez či s přílohou, že byl odsouhlasen radou v tom smyslu, že vstoupí do celého spolu rozhodovacího legislativního procesu. Eh, já souhlasím s obavami zpravodajů, eh, kteří říkají, že nemá smysl eh, pracovat na něčem, co je stejně u ledu. A takže je dobré. Komise ta bilaterálně sice přijedná s některými členskými státy, které s tím mají problém, ale takže samozřejmě zde e, jsou problémy své subsidiaritou, jak řekla paní Foster, třeba Velká Británie s tím má problém, takže může nám komise napsat, ne tady říkat, ale napsat, že skutečně opět eh, tedy tato agenda resuscitovala, že se dostane do procesu spolurozhodování eh, v tom stavu, jaké je s tím adendem, s tou přílohou. Takže mm, je třeba, aby naši zpravodajové přesně věděli, na čem pracují a kdy na to mají pracovat. Takže může nám komise toto napsat. To či ono, ať tam napíše, ale abychom věděli, Zatím asi, jak to vypadá, eh, tento návrh nebyl reaktivován. A nebo nám třeba napíše komise, že si myslí, že ano, že opět ožil. A mm, mm, potom zpravodajové budou moci v tomto smyslu pracovat na tomto návrhu. Tady jde o to, aby práce parlamentu skutečně eh, byla, probíhala v kontextu, který je jistý, protože tady zatím máme pochybnosti. A tak bych rád, aby nám toto komise vysvětlila. Děkuji. A, ano, já souhlasím s návrhem pana spolupředsedy. Rovněž bych eh, ráda navrhla, ráda bych informovala aktuální předsednictví o současném stavu věci, protože si myslím, že je důležité informovat také toto předsednictví a pak by si měli spolu zpravodajové sednout a uvidět, jaké další kroky můžeme podniknout. A pak budeme informovat všechny ostatní o tom, jaké budou další kroky v této věci. Takže tím bych to ráda uzavřela. Ještě jednou děkuji komisi, že přišla, že nás informovala. Sekretariáty obou výborů s vámi budou v kontaktu, jak tady bylo navrženo. Chtěla bych poděkovat poslancům IMKO a TRAN za to, že přišli na tuto schůzi a navrhuji, že teď tady bude pokračovat schůze čistě IMKO. Přeji hezké odpoledne.